Vážení kolegové, když dovolíte, zahájíme naši schůzi. První bod na pořadu jednání je schválení návrhu pořadu jednání. Připomínám vám, že hlasovat o návrhu stanoviska pana Fielnera a homologaci bod 11, který byl předpokládán na zítřek, se odkládá na zasedání Envy 28. Pokud nejsou námitky, můžeme přijmout pořad jednání s touto drobnou změnou. Bod 3 oznámení předsedy. Zasedání pracovní skupiny LIVE proběhne zítra 8.11. od 13 do 15 hodin v místnosti ASP 3G2, přičemž přítomen bude Eh, příslušný kolega, eh, který má eh, to tento bod na starosti a je to otevřená schůze všem poslancům. Zpráva pracovní skupiny do Regional Verband ve Hesensku 19. až 21. září je k dispozici bod 3. Společné zasedání Agri Envy ITRE proběhne ve Štrasburku v pondělí 21. listopadu 19, pardon, 19, v 19 hodin. Přítomen bude komisař Hogan. Návrh pořadu jednání bude brzy rozeslán. Dnes máme tlumočení ve 21 jazycích. Ehm, jako obvykle složku máte k dispozici elektronicky přes e-meeting a schůze je webstreamována. Bod 4. Musím připomenout, že zde máme zápisy z 23. 24. května, 21. června, 11. 12. července a 8. září. Pak, když nebudou námitky do konce naší schůze, budou zápisy považovány za schválené. A teď jdeme na bod číslo 5 na pořadu jednání, což je výměna názoru s panem Gertem Dancetem, výkonným ředitelem ECHA. Jak víte, s touto agenturou máme pravidelný dialog a toto zejména s přihlednutím k naší výroční výměně názorů. Dnes máme příležitost diskutovat o pracovním programu agentury, zejména ohledně strategie do roku 2018. No a rovnou začnu tím, že dám slovo panu Dansetovi, a poté dáme slovo poslancům výboru. Prosím, máte slovo. Eh, děkuji vám mnohokrát, přeji všem hezké odpoledne. Pane předsedo, vážení místopředsedové, vážení poslanci a poslankyně, je mi velkým potěšením zde být mezi vámi na této výměně názoru ohledně činnosti ECHA. V úvodu bych rád zasadil naši agenturu do kontextu. Zejména se chcem podívat na příspěvek k těm výzvám, které eh, dnes v Evropě řešíme. Rovněž bych chtěl zmínit několik mých osobních výzev. Těším se na vaši zpětnou vazbu a rád odpovím jakékoliv vaše dotazy. Současná doba představuje velkou výzvu. Mezi občany je Evropská unie stále méně populární, hospodářský růst stagnuje, jsou zde obavy o znečištění a změnu klimatu. A vy jste klíčoví v reakci na tyto výzvy. Podle mého názoru každá evropská instituce musí přispívat k nacházení řešení. Jinak jsme součástí problému, jak se říká. Dovolte mi vysvětlit vám, jak napomáhá má agentura, ale ještě předtím mi dovolte eh, zaměřit se na to, co se přesně v Evropě děje. Eh, jednak jsme vedoucí v oblasti bezpečných chemikálií. na to můžeme být pišní. Marcus Aurelius poměrně dávno řekl, že napodobování je nejupřímnější forma poklony. A já si myslím, že pro nás skutečně je poklonou, že tolik zemí po celém světě se inspiruje tím, co v Evropě s chemikáliemi děláme. Nejprve mi dovolte prohovořit o našich pozitivních příspěvcích pro občany Evropy. Činíme Evropu bezpečnější. Samozřejmě toto zlepšení se neděje jaksi přes noc. Nařízení REACH bylo jako takové revolucí, ale jeho dopady jsou spíše evoluční. Tím pádem to vypadá, že to není tak zajímavé, není to tak úchvatné, ale faktem je, že velice tiše, velice efektivně a vždy jaksi v pozadí tato legislativa, která už je deset let stará, má dosti značný pozitivní dopad na lidské zdraví a životní prostředí. A to pro všechny. Dovolte mi uvést vám jeden konkrétní případ toho, jak legislativa REACH nás činí zdravějšími. Eh, pomáhá chránit životní prostředí a zároveň nám šetří peníze. Jde o olovo. Do nedávné doby eh, se olovo nacházelo ve spotřebitelských produktech jako potištěných eh, tričkách, zipech nebo recyklovaném plastu. Dnes víme, že i nízká expozitura vůči olovu může vést k trvalému poškození vážným škodám v mozku, zejména u dětí pod 3 roky věku. Díky nařízení REACH se užívání olova v takovýchto produktech značně omezuje. To znamená, že až 13 milionů mladých lidí, dětí už není vystaveno olovu a jejich schopnost učit se se tak eh, pojišťuje do budoucna, což vede k eh, úsporám v oblasti vzdělávání. Takových příkladů je spousta. Stovky nebezpečných látek jsou teď pod dohledem anebo se stávají předmětem přísnější kontroly. Firmy napříč Evropou používají své navýšené know-how ohledně různých látek a produkují a přivádějí na trh bezpečnější produkty a stále více firm, a také celých sektorů tohoto průmyslu přebírá iniciativu a začíná ukončovat používání nebezpečných látek sami o sobě z vlastní iniciativy, což je pro občany Evropy velice dobrá zpráva. Druhý příspěvek eh, pro naše občany, naší agentury, jsou znalosti. Pakliže měl Kofi Annan pravdu, když řekl, že eh, znalosti jsou moc a informace osvobozují, tak REACH také dává moc a osvobozuje naše občany. V loňském roce jsem vám říkal o tom, jak eh, můžete snadněji vyhledávat informace o chemikálích na našich webových stránkách. A dnes vám s radostí oznamuji, že tuto funkci využili 2 miliony lidí od jeho spuštění v lednu. Tito lidé tuto funkci využili k tomu, aby e, zjistili dopady konkrétních chemikálií, ať už na ně jako takové, nebo jejich rodinu, jejich zaměstnance, zákazníky nebo životní prostředí. A tyto znalosti pak mají dopad na jejich další rozhodování. Toto je nejkomplexnější databáze chemikálí na světě. Jsou tam snadno srozumitelné údaje o 120 tisících látkách a je to vše volně k dispozici. A nejenom to. Momentálně pracujeme také na jakési stažitelné verzi, což znamená, že vývojáři aplikací, akademici a žurnalisté budou mít možnost analyzovat, porovnávat a slučovat tato data kreativním způsobem, což povede k zvýšení našich znalostí a zvýšení naší ochrany. Kromě toho, když už teď máme tedy data, která jsou pro občany užitečnější, Pracujeme také na nových webových stránkách určených konkrétně pro občany. Ty budou také zahrnovat informace o nanomateriálech. Jak víte, komise nás požádala, abychom byli hostiteli Evropské observatoře o nanomateriálech a my učiníme, co bude v našich silách za eh, daných prostředků, abychom spotřebitelům poskytli spolehlivé informace o nanomateriálech, kterým mohou být i vystaveni. Občané se také stále častěji obracejí na agenturu ECHA přímo se svými eh, problémy a to je něco, čeho si velice vážím. Je to taková, takové měřítko jejich důvěry v to, co děláme a v poradenství, které poskytujeme. Nejnovější žhavá témata vás asi nepřekvapí. Eh, první je totiž glyfosát, kdy nás občané žádají, abychom provedli eh, důkladnou analýzu klasifikace tohoto, tohoto prostředku, protože někteří věci vnímají jako karcinogenní. My jsme vůči občanům otevření tím, že vysvětlujeme, jak funguje harmonizovaný klasifikační proces. Zveřejňujeme prohlášení zájmu všech, kteří se podílejí na této práci, provádíme také veřejné konzultace a organizujeme prezentace klíčových hráčů Eh, a to proběhne konkrétně na zasedání výboru příští měsíc, kde se o této látce bude poprvé diskutovat. Doufám, že náš eh, výbor pro hodnocení rizik bude moci zveřejnit své stanovisko ke glyfosátu ještě před letem 2017. Za druhé jde o testování chemikálí na zvířatech. Občané, kteří nás kontaktují, chtějí, aby se s tím skoncovalo anebo alespoň, aby se to omezilo na naprosté eh, nutné minimum. Jak víte, úplné zastavení těchto procesů není možné, dokud nebudeme mít životaschopné alternativy, jak získávat data ohledně vlastností, typu karcinogenita nebo toxicita pro reprodukční systém. Ale děláme vše, co je v našich silách, abychom testování na zvířatech omezili na minimum, tím, že dáváme firmám eh, poradenství, propagujeme alternativy testování na zvířatech a vyžadujeme, aby tyto firmy řádně tyto alternativy zvážily, než požádají žádají o laboratorní testování na zvířatech. A já se těším na konferenci komise na toto téma, která proběhne v prosinci letošního roku zde v Bruselu. Druhé téma, které jsem uvedl hned na začátku tohoto slyšení, byl pomalý hospodářský růst. Průmysl chemikálií a kovů jsou naprosto zásadní pro naše hospodářství v, ve smyslu příjmů, které generují, ale co je důležitější, protože jsou základem veškerého evropského výrobního průmyslu. Dobře fungující sektor chemikálí, který produkuje eh, materiály, jejichž rizika jsou chápána a jejichž rizika jsou kontrolována, je naprosto zásadní pro celý výrobní průmysl. Uží, bezpečné užívání těchto chemikálií je hospodářsky rozumné, ale také vede k zelenějším produktům. Produkty, které splňují nařízení REACH, mají dnes tržní výhodu po celém světě. Kromě toho, tím, že poukážeme na to, že hodláme přestat používat určité nebezpečné chemikálie, tím podporujeme inovativní společnosti, aby nacházely bezpečné alternativy. V jedné nedávné studii amerických akademiků se zjistilo, že evropská legislativa je motorem substituce nebezpečných chemikálí v Evropě a to efektivněji než v USA. Od začátku působení REACH se registrovala více než 1500 nových zelených chemikálií. Průmysl uznává, že musí inovovat a přinášet nové myšlenky na trh daleko rychleji. A tady REACH také pomáhá tím, že redukuje právní požadavky na nové chemikálie uváděné na trh, anebo chemikálie používané pro výzkum a vývoj. Rovněž je však potřeba zohlednit zpětnou vazbu z průmyslu ohledně eh, nákladů na dodržování ustanovení REACH. Zejména se to týká společností, které žádají o povolení používat nějakou látku, eh, nějakou konkrétní nebezpečnou látku, anebo pro malé firmy, které registrují látky s nízkými produkčními objemy. Eh, my s jednotlivými zúčastněnými stranami tvrdě spolupracujeme tak, aby dodržování pravidel bylo co nejdostupnější, co nejpraktičtější. Eh, ostatní instituce EU nám mohou pomáhat tím, že budou zajišťovat finanční a jinou podporu na evropské a národní úrovni, zejména pro malé firmy. Splňování předpisů je v zájmu nás všech. Tím se dostávám k jednomu velice důležitému eh, tématu, které se týká hospodářského růstu a konkurenceschopnosti, kde vy můžete hrát velice důležitou roli. Evropské firmy investovaly obrovské množství času a peněz do toho, aby vygenerovaly data, která požaduje REACH ohledně látek, které vyrábějí. Je velice důležité, aby se jim jejich investice vrátila. A to jak z hlediska bezpečnějších chemikálií, ale také z hlediska plnění jejich právních požadavků pro ostatní bezpečnostní požadavky. Je jasné, že data generována se systému REACH může, mohou být použita jako základ pro ochranu pracovníků, pro legislativu na ochranu vod a vzduchu a tak dále. A tím, že umožníme, aby k tomuto došlo na úrovni příslušné evropské legislativy, tím pomůžete obrovským způsobem i evropskému průmyslu a snížíte náklady na dodržování pravidel a zvýšíte jeho účinnost. Takže co se týká evropského hospodářského růstu, REACH je e, pro firmy jednoznačně nákladem, ale je to také velká pobídka pro inovaci. A gro toho problému bude v tom zajistit, jak budeme moci kapitalizovat tuto investici do bezpečí ze strany evropských firm. E, třetí téma, které jsem zmínil na začátku, se týkalo obav ohledně stavu klimatu. A potřeba učinit eh, zácné zdroje obnovitelnými. Data, která sbíráme, jsou naprosto zásadní při vytváření celého toho obrázku o dopadech chemikálí na životní prostředí. Chemikálie samozřejmě jsou součástí, eh, jsou zásadní součástí oběhového hospodářství. Eh, obě, není oběhového hospodářství bez uvědomění a bez kontroly nad nejnebezpečnějšími chemikáliemi. My se těšíme na to, že budeme hrát v, této, v tomto ohledu podpůrnou roli v oblasti evropské politiky. Může to být další příklad toho, jak je Evropa na špici světa. Výzva pak bude, aby komise své ambiciozní plány splnila za podpory agentur, které budou informovat výbory, jako je ten váš. Nakonec mi dovolte zmínit tři výzvy, eh, tedy pro mě výzvy. Jak víte, blížím se poslednímu roku mého mandátu a eh, inspiroval mě svými slovy prezident Obama. Jsem v podstatě běžec ve štafetovém závodě a mým úkolem je předat kolík svému následníku a dát jemu nebo jí dostatečný náskok. A zde jsou tedy ta tři témata. Nejprve termín registrací v rámci REACH do roku 2018. Dovolte mi připomenout, že toto je velice důležité. Pouze pakliže tento termín úspěšně splníme, budeme mít, co REACH požaduje, to znamená úplné znalosti o všech chemikálích na evropském trhu. Firmy budou registrovat daleko více chemikálií eh, těsně před tím termínem, než kdy v minulosti, včetně látek, které se vyrábí třeba v kvantitách jedna tuna za rok. E, zde mám dvojí obavy, tedy, že mnoho firm si stále neuvědomuje tuto svou odpovědnost a že jiní se rozhodli nic neregistrovat, ale zároveň, že o tom neřeknou svým zákazníkům. To by mohlo mít i katastrofální dopady na tyto zákazníky, kteří spoléhají na tyto dodavatele ve věci příslušných chemikálí. Prosím, pomozte nám rozšířit toto sdělení. Výrobní společnosti musí zajistit, že i chemikálie vyráběné v malých objemech budou registrované. A pokud bude kdokoliv potřebovat pomoc, musí se s námi spojit. Druhé téma, které mi činí určité problémy, je ten kontinuální problém s kvalitou dat u celé řady chemikálí, které už jsou registrovány. Zhruba dvě třetiny Všech složek, které jsme zatím proskoumali, obsahují neadekvátnosti, zejména co se týká dlouhodobých účinků daných chemikálií. Tato neúplná data nám jasně, jak si zatemňují eh, reálná rizika, ke kterým může dojít pak, když se budou nebezpečné látky používat. Jak asi víte, my a členské státy se soustředíme zejména na chemikálie, kde máme vážné obavy o daný produkt, kde by jaksi ty dopady mohly být největší. Nicméně to je problém, který musíme E, konečně rozseknout. Když to bude zapotřebí, tak třeba testováním na zvířatech. Není možné spolehat se pouze na ten e, pomalý rozhodovací proces. Potřebujeme závazek průmyslu, aby e, tento povýšil data na takovou kvalitativní úroveň, jakou potřebujeme v rámci REACH. Tlak z vaší strany by k tomuto jistě napomohl. Za třetí jde o revizi autorizačního procesu, schvalovacího procesu, zejména co se týká role našich výborů a zohlednění socioekonomických faktorů Ehm, vy jste vlastně tuto revizi spustili svým usnesením z 25. listopadu 2015. Od té doby, za podpory naší správní rady, jsme o vaší kritice přemýšleli a podnikli jsme určité praktické kroky. Na eh, té nejobecnější úrovni jsme podnikli diskuse s komisí, europoslanci a ostatními zúčastněnými stranami v červnu ohledně podpůrné socioekonomické analýzy v rámci hodnocení rizik. Prakticky vzato produkujeme pro firmy praktické příručky, které by měly vést ke, ke kvalitnějším aplikacím v rámci sociohospodářských dopadů. A řeší se také, zda existují bezpečnější alternativy a z jakých konkrétních důvodů nemohou být zatím použity. Společně s komisí pracujeme také na zjednodušeném procesu přihlášek pro nízkoobjemové látky a náhradní díly. A rovněž jsme také jak si zpřísnili náš proces přípravy stanovisek, tak aby to bylo srozumitelnější a konzistentnější. S řídící radou budeme řešit postup v prosinci a pak vás budeme písemně informovat. Pane předsedo, místo předsedové, vážení poslanci a poslankyně, ještě jednou vám děkuji za pozvání. Děkuji vám za neutuchající zájem o naši práci, zejména vám děkuji za pomoc eh, v tom, že jste nám umožnili zachovat si více odborných zdrojů do příštího roku. Rád bych také ocenil práci Julie Gerling, naší styčné europoslankyně, jejíž eh, pochopení pro nás, pro naši práci je skutečně exemplární. Eh, s potěšením jsem si vyslechl, že příští rok přijede vaše delegace k nám do Helsinek, eh, to budeme slavit jubileum a doufám, že vás také uvidím na tom stručném briefingu v parlamentu zítra dopoledne. Doufám, že pro vás bude nápomocné, jak si zaběhnout i do větších podrobností, co se týká naší práce. Ještě jednou děkuji a těším se na vaše otázky. Thank you very much and... Děkuji vám. A nyní začneme debatu. Já chci nejprve dát slovo naší kontaktní osobě pro ECHO na výboru Julie Gerling. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane řediteli. Já děkuji vám za vaše poznámky. Já se nebudu pouštět do jednotlivých bodů vaší prezentace. Ta byla velmi užitečná a pokryla ty nejdůležitější eh, body. Ale chtěla bych se věnovat jedné záležitosti, na kterou mě upozornila řada osob, jak ze soukromého sektoru, tak i z nevládních organizací, a to se týká dostupnosti informací. Vy jste se o tom také v krátkosti zmiňoval. A jde tady o to, že máme řadu eh, agentur, jako je EFSA, EMA a vaše agentura, které sbírají podobný typ informací. To eh, se bude dále rozšiřovat, zejména v souvislosti s tím, jak budeme pracovat na endokrinních disruptorech. A mě by zajímal váš názor, jak bychom se k tomu měli postavit, tedy k tomu, jak eh, zachovat důvěrnost, jaký by měl být formát těchto dat a tak dále. Každá z těchto agentur totiž nakládá s těmito informacemi trochu jiným způsobem v závislosti na tom, jakou mají interní politiku nebo eh, jakého sektoru se to týká. Pokud by bylo možné, aby se agentury společně dohodly na tom, jakým způsobem budou harmonizovat svůj přístup eh, k těmto datům, zejména k těm bezpečnostním, kde je eh, velký zájem veřejnosti, například o testování na zvířatech. A zdravý rozum by nás měl vést k tomu, že objem toho testování se bude zvyšovat, ať už se nám to líbí nebo ne. A vzhledem k tomu, že se tedy bude dít toto, a no také vzhledem k tomu, že národní regulační orgány eh, sbírají tato data, spolupracují s agenturami, tak si myslím, že se teď dostáváme do okamžiku, kdybychom měli se obrátit na naše agentury, aby tento přístup harmonizovali. A aby to dělali, udělali co nejrychleji a náš výbor by na to měl dohlédnout. A podle mě by asi tím nejlepším způsobem bylo zorganizovat si veřejné slyšení, kde by byly zastoupeny všechny ty tři relevantní agentury. To nej... Ideálně by to bylo v nějakém neformálním formátu. Mě by zajímalo, jestli, tedy vlastně s tím, že je potřeba něco dělat a za druhé, jestli Eh, se vaše agentura něco takového zúčastnila, kdybychom to iniciovali. Děkuji vám. Teď můžeme pokračovat eh, s Pavlem Pocem. Děkuji. Eh, já vás tady velmi rád vidím, pane Dancete, protože obdivuji práci vaší agentury, ale vzpomínám si na tu loňskou rezoluci Evropského parlamentu, která se týkala schvalování některých chemických látek PVC. Tady byly velké nedostatky v aplikaci, přestože existovala jasná rizika a ohrožení ženských pracovnic. Jednalo se o tom i na řídících orgánech konal se i workshop o dopadech eh, používání těchto látek. Děkuji za ten pozitivní přístup k této problematice, ale i tak mám jednu provokativní otázku a sice, jak na tom jsme teď a jak se k tomu postaví výbory EKA, změní své postupy a budou více zamítat ty nedostatečné eh, žádosti nebo budou více posuzovat eh, používání alternativních látek? Děkuji. Pan Dali. Paní Dali, děkuji, eh, pane Dancete, za to, že jste dnes přišel k nám na výbor. Chtěla bych se zmínit eh, o tom seznamu 117 eh, látek, které jsou součástí akčního plánu do roku 2019. Množství látek, které se mají příštím roce hodnotit, 24 je mnohem nižší než v předchozích letech. Ajka také prohlásila, že se musí provádět eh, kontrola shody předtím, než to, to vlastní hodnocení může začít. A já souhlasím s tím, že to v jednom ohledu dává smysl, tak to eh, vede k několika otázkám, které bych vám teď chtěla položit. Za prvé, jak můžete vy zajistit, že nebudete odměňovat ty společnosti, které předkládají nekvalitní žádosti a tím pádem odkládají to posouzení eh, svých látek. A v některých případech to může trvat roky, než je možné přistoupit k tomu vlastnímu hodnocení. Aby Evropská komise dosáhla toho cíle a zhodnocení všech těch relevantních látek do roku 2020, tak asi je potřeba, aby se ty postupy urychlily. Na druhou stranu, ale také panuje obava, že ten současný proces brzdí eh, hodnocení nebezpečných eh, látek. Souhlasíte s tím a jak eh, s tím chcete naložit? A v tomto hledu se chci zeptat, jestli ten cíl komise je možné splnit. Děkuji, pan Demesmekr má slovo. Děkuji, pane předsedo. Já budu mluvit holandsky sedím eh, tady. Děkuji vám za vaši eh, prezentaci, pane Dancete. Ve svém eh, úvodu jste hovořil také o oběhové ekonomice. A já jsem stínovým zpravodajem za skupinu EKR tady v parlamentu pro celý ten balíček opatření týkající se okrové ekonomiky. A v souvislosti s tím na vás mám otázku. Evropský akční plán chce stimulovat eh, větší nebo lepší využívání sekundárních materiálů. Tím se dostávám k chemickým látkám. Některé z nich mohou být nebezpečné, mohou přetrvávat eh, dlouho v těch recyklačních kanálech. A váš akční plán také předpokládá pro 2017 analýzu možností o hospodaření s odpady a zpracováváním odpady, s odpady, tak aby se snížil výskyt nebezpečných látek v recyklačním řetězci. Ve vaší prezentaci jste také říkal, že se těšíte nebo že počítáte s tím, že v tom budete hrát roli. Jak přesně to bude vypadat? Eh, bude EKA zapojena do tohoto procesu? Ve světle všech těch diskuzí o tomto tématu by mě zajímalo, jak přesně ta vaše role bude vypadat. A chci se tedy zeptat na to, jestli probíhají nějaké přípravné práce. Děkuji, paní Majer. Děkuji, pane předsedo. Já bych také chtěla poděkovat za vaši dnešní prezentaci a také za, obecně za vaši práci, protože máte velmi náročný úkol. A za to vám chci poděkovat vám osobně, ale samozřejmě i vašim spolupracovníkům. Mám dvě otázky. Ta první se týká oznámení komisaře Andrew Kajtise, který souvisel s endokrinními disruptory a tom hraje ECHA zásadní roli. Jste připraven tuto roli převzít? Zabýval jste se tím již? Jak vypadá stav příprav? A druhá otázka. Eh, krátkosti jste se zmínil o pokusech na zvířatech. My víme, že v výzkumu se začínají dělat pokusy s různými tkáněmi. A v tomhle ohledu mám otázku, jestli nebude možné v budoucnosti úplně ustoupit od pokusu na zvířatech s tím, že se budou v těch reagenčních roztocích používat eh, vzorky tkání, to by mělo být rychlejší a méně nákladné. A v tomhle ohledu tady je řada určitě zajímavých aspektů. Děkuji, paní Dornano. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také, pane řediteli, za vaše dnešní prezentaci. Já mám otázku týkající se fitosanitárních produktů. V rámci revize nařízení 80, pardon, 91 komise parlament a rada by měly vypracovat do konce roku nový rámec týkající se podmínek používání fitosanitárních produktů. Nicméně naši kolegové z výboru pro zemědělství před několika měsíci se rozhodli, že budou tolerovat určité procento chemických látek, pesticidů eh, i v biologickém nebo v ekologickém zemědělství. Vzhledem k tomu, že jedním z úkolů vaší agentury je podporovat konkurenceschopnost, inovace, ochranu lidského zdraví a eh, ochranu životního prostředí, tak bych se vás chtěla zeptat na rizika, která představují eh, snižování těch standardů v ekologickém zemědělství. Víme, že by tím tyto produkty přišly o přidanou hodnotu, pokud byla ohrožena jejich eh, pověst a fitosanitární standardy. Proč tedy by se měl ohrožovat tento sektor, který je založený na kvalitě, přičemž v posledních deseti letech jeho produkce vzrostla čtyřnásobně a naprosto nestačí plnit poptávku? Tento eh, sektor má také eh, velkou důvěru zákazníků, až 88%, a při, přijetí těchto opatření by přešel o značnou část této důvěry. V konečném důsledku větší využívání těchto látek by eh, vedlo také ke snížení této produkce. Proto se chci zeptat, jestli budete zohledňovat tyto informace, nebo to, ten, tom vašem novém rámci, tím, že by to mohlo mít dopad na lidské zdraví, ale také na to snižování eh, standardů kvality v ekologickém zemědělství. Děkuji. Nevím, jestli ještě další členové výboru se hlásí o slovo. Pokud ne, tak si můžeme vyslechnout odpovědi generální ředitele. Děkuji, pane předsedo. Děkuji všem, eh, kteří tady vznesli otázky nebo komentáře. Nejprve no, budu tedy postupovat v tom pořadí, v jakém ty otázky byly položeny. Nejprve tedy odpovím na otázku týkající se toho jednotného formátu nebo harmonizovaného formátu bezpečnostních eh, informací, které používají naše agentury. Já jsem chtěl upozornit na to, že o to máme zájem na této práce. Už jsme v tom také trochu pokročili. Znamená, jsme usilovali o zajištění toho harmonizovaného formátu s EFSO, o u některých látek, kde máme sdílené kompetence. Tam jde o ty aktivní látky v pesticidech a produkty, které tyto aktivní látky obsahují. My máme na starosti jejich klasifikaci, A právě v této oblasti jsme už dosáhli eh, pokroku, dospěli jsme k tomu jednotnému formátu pro předkládání informací od členských států, které v tomto provádějí vědeckou práci, tam, kde byly prováděny studie na pesticidech. A také jsme dosáhli pokroku v tom smyslu, že jsme se dohodli na struktuře Euclid, a jakým způsobem tam jsou ty, ta data prezentována. To je podle nás nejlepší způsob, jak eh, mít přístup k harmonizovaným informacím a přístup také k shrnutí těch studií. Čili máme zájem o účast na další práci v této oblasti. a e, přivítáme jakoukoliv iniciativu v tomto ohledu z vaší strany. Co se týče toho usnesení, které bylo přijato loni, to se týkalo jedné konkrétní žádosti o schválení, byla to jedna z těch prvních recyklovaných materiálech. DHP, PVC, tak e, my ještě musíme diskutovat o tom, do jakého stádia to dospělo na, na naší e, správní radě. O tom vás budeme eh, moci informovat teprve eh, na začátku příštího roku, protože to zasedání se bude konat v prosinci. A to také znamená, že se bude muset zlepšit kvalita předkládaných informací bez vyšších nákladů. Takže musíme najít správnou rovnováhu mezi tou potřebou mít adekvátní informace a potřebou úplnosti eh, překládaných informací. A podle legislativy, pokud eh, příslušná žádost není dostatečná, aby se mohlo vynést stanovisko, tak je potřeba požádat toho žadatele, aby informace eh, do, doplnil, což má tomu žadateli pomoci. Tak v podstatě to tak úplně není, protože My tu práci dělat nemůžeme a ten zpravodaj, který to má na starosti, musí formulovat velmi přesné otázky a dát tomu žadateli další možnost, jak eh, na to reagovat. A podle našeho úsudku také, pokud ten žadatel příslušné informace neposkytne, tak nemůžeme přijmout eh, kladné stanovisko a ani to tak neděláme. přečeček eh, posledních seznamů, tak eh, tam ty látky nebo jejich počet eh, se velmi dramaticky snížil vzhledem k té potřebě předchozího posouzení té žádosti, jestli je v souladu, předtím, než my přistoupíme k hodnocení, což je v souladu s rozhodnutím odvolacího orgánu kde došlo ke zrušení rozhodnutí o hodnocení, protože eh, v podstatě předmětem té žádosti o doplnění informací byly úplně standardní eh, informace, které by měly už tam dávno být. A proto teď ten počet předkládaných eh, žádostí je mnohem nižší. Což neznamená, že i na konci ten počet bude takto nízký, protože v okamžiku, kdy budou provedeny ty předběžné kontroly, dokumentace. Tak eh, ty informace teď začnou, eh, eh, začnou přicházet a ten počet se zase zvýše. Jak můžeme zabránit tomu, aby ty informace byly nekvalitní? My jsme změnili naše postupy, teď už se neopíráme pouze o kontroly kvality počítačových systémů. Teď už i manuálně provádíme kontrolu tam, kde máme pocit, že je to nezbytné. Abychom eh, se, abychom si ověřili, že skutečně není potřeba provádět eh, další testování. To, o čem budeme také diskutovat se členskými státy e, zanedlouho a s naší správní radou, je to, do jaké míry ty uvolněné kapacity ve členských státech nemohly být využity jiným způsobem a přispět ke zvýšení kvality. Čímž mám na mysli, že mohla eh, probíhat spolupráce se soukromým sektorem s tím, že by soukromý sektor dobrovolně eh, se přistoupil na to, že eh, se bude kvalita těch dat zlepšovat. O tom chceme diskutovat na konci tohoto měsíce se členskými státy. Chceme také začít s jedním pilotním projektem, s jedním členským státem, který se dobrovolně přihlásil a s jedním sektorem, který také do toho chce stoupit a zaměřit se na kvalitu předkládaných žádostí. A teď k té okrové ekonomice. Ano, my jsme o tom s komisí diskutovali v první polovině tohoto roku, o tom, jak bychom mohli být nápomocní a upřesnit eh, dokumenty. Vy jste se zmiňoval o analýze možností, což je důležité pro to, aby ty látky, které jsou předmětem největšího zájmu, nebyly jenom tak bez dalšího uvážení recyklovány a nepřecházely do okruhu nebo do oběhu. A e, my teď společně s komisí budeme přeskoumávat e, příslušné návrhy, ještě pořád jsme ale nedostali ten konkrétní návrh. Takže to bude náročné. K těm endokrinním disruptorům a k těm kritériím které se týkají pesticidů, tak biocidů. Tak naše agentura, ale i ostatní agentury jsou připraveny na to, abychom společně vypracovali pokyny, chceme jednak velmi důkladně sledovat eh, tu debatu o těch různých možnostech eh, předtím, než komise předloží návrh těch eh, finálních kritérií. My také mm, nabízíme naši, naši odbornost eh, při posuzování těchto kritérií, kdekoliv to členské státy požádají. A dále připravujeme první kroky pro společné pokyny, a to jak pro pesticidy, tak pro biocidy. Nejdůležitější je ale také to, přestože u REACH ta kritéria nepotřebujeme, tam můžeme používat definice VHO, tak i přesto si myslíme, že je důležité, aby tato kritéria existovala. Aby se vydávala u látek, které jsou klasifikovány jako endokrinní disruptory, aby se s tím zacházelo podobně jako u průmyslových chemikálí, protože kolikrát chemikálie se využívají různým způsobem a proto bychom eh, usil, chtěli usilovat o harmonizaci. A nadále k tě, té fitosanitární politice, Eh, musím říct, že vám v tom moc nepomůžu, protože naše agentura není konzultována. Spadá to do kompetencí EFSI, která by měla reagovat na takovou politiku, ale samozřejmě pokud se na nás někdo obrátí, tak bychom EFSA s tím mohli pomoci, pokud by EFSA naši podporu potřebovala. A zapomněl jsem ještě se zmínit o tom testování na zvířatech. Jestli můžeme předpokládat, že dojde k ukončení eh, budoucnosti těch pokusů. A my jsme udělali značný pokrok v regulačním přijímání nových typů testů, testů in vitro a dalších. U různých konečných eh, chemických látek, ale eh, pořád ještě je potřeba zkoumat dlouhodobé účinky látek. Například je-li tady tedy nějaká rizika, kdy ta, ty současné možnosti testů neumožňují to posoudit eh, definitivně. Jestli některé vlastnosti je možné eh, potvrdit nebo vyloučit. Ale samozřejmě Rádi budeme pracovat na posuzování jakýchkoliv nových eh, testovacích metod, které by mohly být alternativou. A v příštím roce chceme také předložit eh, zprávu o tom, jak by mohla věda pomoci s předkládáním nových eh, typů testování a v příštím roce tedy vám budu moci dát více informací. Thank you very much for your... Děkuji vám za odpovědi. A pardon, ještě je tam někdo? Má dnes. Eh, měl bych ještě jednu dodatečnou otázku. Možná jsem tady nebyl od začátku, tak mě něco vniklo. Ale eh, vy říkáte, že dvě třetiny toho, co zde máme, eh, je nedostatečné z hlediska kvality dat. Ale současně hovoříte o tom, že do konce příštího roku eh, by to mělo být hotovo. Čili máme to už tady deset let a pořád ještě dvě třetiny to není, nejsou v pořádku. Eh, jakým způsobem by se dal vyvinout tlak na to, abychom měli dostatek údajů, takových, jakých potřebujeme? A protože jaké by byly důsledky toho, kdyby se skutečně ta data nedoplnila na adekvátní úroveň. No, eh, jsou eh, nikoli eh, neúplná, ale jsou v nesouladu, nejsou komplientní. To znamená, že my se musíme Eh, se zaměřit na kvalitu eh, těch prohlášení o eh, jaksi nesplnění nebo výjimka, poněvadž často dochází k tomu, že nejsou provedeny ty testy, jak by měly být. Nicméně existují možnosti, které jsou také legislativně podchycené, že které, tedy podle kterých eh, některé testy pro některé chemikálie nejsou nutné, ale eh, de facto my můžeme eh, tady toto vyhodnocovat a můžeme si vyžádat testování nebo nějaké lepší alternativní testování. Poněvadž pokud my si chceme objednat nějaký test. Eh, pak se také dotazujeme u odborníků, jestli by existovala nějaká třeba lepší vědecky platná alternativa. Eh, to je jenom na vyjasnění. A já bych tady chtěl říci, že naše politika spočívá v tom, že my veškeré naše vyhodnocování zaměřujeme na látky, u kterých je to důležité, ty látky, které jsou potenciálně nebezpečné a nechceme eh, tedy eh, zbytečně komplikovat eh, život poměrně nevinným chemikáliím, ale spíše se chceme soustředovat na ty, které jsou nebezpečnější, zejména z hlediska krátkodobých účinků na zdraví a životní prostředí. A za druhé, já se velmi těším na uzavření dohod na dobrovolné bázi, tak, abychom nemuseli provádět to rozhodování, ale spíše, aby zde byla dobrovolný závazek, že eh, veškeré ty údaje budou eh, v souladu. Poněvadž Eh, pokud nejdříve musíme kontrolovat, zda jsou splněná kritéria, pak eh, vyhodnocení eh, látky, pak analýza možných rizik a tak dále a teprve potom navrhneme nějaký způsob omezení nebo nějaké jiné opatření na omezení rizika, tak to prostě trvá léta. A my bychom rádi to urychlili tím, že bychom eh, spíše kreativnějším způsobem uzavřeli dohody s průmyslovými odvětvími, eh, která by se zavázala eh, prostě to vzít na sebe a zároveň tedy v přiměřeném, přiměřeném době to zvládli. Dobře, ale otázka je, co když nevyhovoříte o přiměřené době, o dobrovolnosti a tak dále. No, samozřejmě, i když se provádí tato činnost na dobrovolné bázi a i když tedy se nakonec nedohodneme, pak my můžeme pořád rozhodovat. A my samozřejmě eh, můžeme současně s tím provést tedy to posouzení kompliance a eh, eh, další a ten termín není příští rok, příští rok je termín tedy nebo doba pro pilotní eh, projekt. Dobře, děkuji kolegové. Ještě také paní Sherry Pirik má dodatečnou otázku, ale tím prosím uzavřeme uzavřeme eh, tady kolo otázek, poněvadž máme ještě další eh, důležitý bod na programu. Pane předsedo, eh, hovoříme o něčem, co se v Nizozemí v loňském roce široce debatovalo. Máme tady také směrnici o nitridech. Eh, tady eh, my jsme vlastně v Nizozemích museli vybít 30 tisíc krav, abychom tyto standardy splnili. Ale co požadavky na vozidla, na auta. Já eh, dobře, já eh, nechápu, proč tedy eh, trváme na, na pravidlech, když se týkají farmářů, ale ne, když se týkají vozidel. Podle mě, já myslím, že my nejsme odpovědní za ty nebo za ony, ale ale v podstatě jde eh, o vodu. Eh, je to na, eh, tedy odvíjí to od směrnice o vodě a jde o obsah tedy nitridu či nitrátu ve vodě a o tom, jak toto omezovat. My přímo zapojení nejsme jako agentura, ale v podstatě mohli bychom to zapojit, kdybychom byli přizváni ke konzultacím protože my máme eh, poměrně solidní základu informací a vědeckých poznatků. Jasné nicméně zůstává, že je třeba konat na všech frontách. Nemůžete eh, konat jenom v oblasti zemědělství, ale ne třeba v oblasti průmyslu, pokud se týče paliv. Protože pokud je řeč o palivech, a o tom, jak eh, se eh, spaluje palivo v autech a tím pádem se znečišťuje životní prostředí, tak mm, samozřejmě i tady je možné přijmout ta opatření nebo kroky. A samozřejmě eh, také environmentální agentura se může zapojit. Proto se domníváme, že my vám můžeme pomoci s využíváním nebo prostřednictvím využití všech těch informací, které máme k dispozici, které můžeme vám pomoci, když budete revidovat vlastní politiky. Ano, děkuji vám a nyní můžeme uzavřít tento bod a můžeme přejít Eh, ano, eh, děkujeme panemu, panu výkonnému řediteli za to, že eh, se dnes účastnil a že odpovídal na naše otázky. Tak a teď tady konečně další bod a je to výměna názoru z komisí na téma třetí a čtvrtý regulační balíček o emisích v reálném provozu. Vzhledem k kontroverzní povaze určitých eh, prvků eh, předcházejících balíčku RDE, eh, tak jak to vyhřeslo v rámci skandálu Volkswagenu. Přejeme si tedy toto téma pečlivě sledovat členové eh, vyšetřovací komise EMIS byli rovněž přiznáni na dnešně, dnešní zasedání a na eh, k této výměně názoru. A aniž bych chtěl dále plýtvat časem, dovolte, abych eh, přivítal panu Joanu Šichovskou, která je z DG Grow a eh, vede úsek automobilového a eh, pádného průmyslu a mobility. Děkuji vám, pane předsedo, dobrý večer vám všem přeji. Přeším vám chci poděkovat za tuto iniciativu a za vaše pozvání, poněvadž my jsme také přesvědčeni, že vzhledem k tomu, jak je toto téma důležité a vzhledem k, debatom, k debatě o, o balíčku 2 RDE, eh, tak eh, my samozřejmě komisi plánujeme něco dalšího a eh, já bych vás dneska chtěla informovat o tom, co by mělo být obsahem balíčku číslo 3 a balíčku číslo 4, zejména tady toho třetího, který je pokročilejší a také o našich dalších záměrech. Tak, abych to shrnula, zrekapitulovala. Od samého počátku eh, jsme chtěli zavést postupně testy vozidel, emisí vozidel v reálném provozu. To byl balíček 1 a 2, zatímco balíčky 3 a 4, které začnou platit na začátku příštího roku, by měly spolu garantovat to, aby se řádně testovaly Eh, emise v reálném provozu, aby se používala přiměřená technologie a aby se také plnění těchto testů vynucovalo. Poněvadž ten balíček číslo 4 bude zejména o plnění eh, předpisů a vynucování tohoto plnění. Čili toto eh, bychom měli finalizovat v příštích nebo v blízkých měsících příštího roku. Co se týče toho balíčku 3, to je ta autoregulace, tak především domníváme se, že jsme eh, to všechno zvládli ve velmi rychle Začali jsme na tom pracovat začátkem roku a v září jsme dokončili interní analýzu, konzultace se všemi zainteresovanými stranami, nevládními organizacemi a s automobilovým průmyslem. Nyní probíhá interní proces a jestli se všechno podaří, eh, tak eh, bude tento balíček brzy schválen do konce roku. Eh, co je o tom vlastně, co je v tom balíčku číslo 3. Je tam několik věcí, které nesou v těch předcházích eh, balíčků, balíčcích, ale hlavně jde o měření eh, prachových částic v výchkových plynech. Eh, my eh, se nyní zabýváme tedy otázkami eh, studeného startu, také se zabýváme problematikou hybridu, potom hovoříme o regeneraci, o tom se ještě rozšířím později a hovoříme o transparentnosti faktorů splnění, tedy konformity. Budeme mít certifikát konformity. No a pak je tady ještě několik méně důležitých prvků, nicméně také je třeba regulovat a to určité prvky, které se týkají měření eh, rychlosti eh, určitých typů vozidel a týká se to také eh, maloobjemových výrobců. Čili tolik tedy ten obsah balíčku číslo 3 a já to teď vezmu eh, po jednotlivých bodech a eh, pokud budete mít otázky, můžeme zajít eh, hlouběji do detailů. Tak nejdříve tedy k těm mm, částicím, pevným částicím, kterých aut se to týká. Tak na jedné straně jsou to dieselové a benzínové, benzínová vozidla, ale je mezi nimi docela zásadní rozdíl. U dieselových vozidel už máme vybavení eh, filtry pevných částic, ale pokud se týče eh, těch benzínových vozidel, vozidel tak eh, tam zatím toto vybavení není s výjimkou jednoho modelu a počítá se se zavedením e, těchto filtrů pevných částic v během příštího roku, ještě předtím, než budou platit pravidla. A hlavně se hovoří tedy o e, e, tedy těch pevných částicech v souvislosti s benzínovými vozidly. Měření těchto pevných částic ano, čili hovořím, eh, ta zkrátka GDI to byly eh, benzínové motory s přímým stříkováním. Takže na základě eh, práce Společného výzkumného institutu tady víme, že toto měření je možné. To znamená, že počítáme s tím, že se měřit budou a k tomu musím říct dvě věci. Za prvé, Eh, na rozdíl od eh, diskuse o NOx, kde hovoříme o eh, koeficientu konformity, který umožní postupné zavádění tohoto měření, tak zde to bude hnedka od začátku naplno. Nebude tady žádný postupný náběh. Takže my jsme přesvědčeni, že pomocí těch filtrů Eh, budeme schopni těch eh, regulatorních eh, ty regulační ustanovení budou možná splnit někdy v roce 2017-18. Také pokud se týče přes, přesnosti měřícího zařízení, tak mm, my tedy jsme poměrně pokročili. Pořád ještě jsou zde určité Eh, je tady určitá nejistota, nepřesnost, eh, čili eh, de facto my to zohledníme v legislativě, je tam vlastně to respektive 0,5. Takže tolik té měření PN a také uvažujeme tedy o revizní klauzuly. Eh, další důležitý bod, eh, to je studený start. Studený start, eh, za ten uvažujeme, považujeme prvních pět minut po nastartování studeného motoru, kdy jsou emise vysoké. A ty budou tedy registrovány tím zařízením ERDE, mm, e, ale nebudou se započítávat. Čili my chceme, aby těch prvních 300 vteřin eh, bylo součástí hlavního měření, ale nebude se nastavovat limit. Otázka byla, jakým způsobem eh, tam těch pět minut ohlednit, protože to bude ten výsledek velice ovlivňovat. Uvažovali jsme o několika různých metodách, které se nám zdály nejdůvěryhodnější a zvolili jsme eh, eh, přímou, přímé, při, přímé připočtení těch prvních pěti minut. Čili těch prvních 300 minut eh, vstupuje do výpočtu za celý, celou tu dobu jízdy. Ale tady je třeba říct jasně, že na rozdíl od toho, co se občas tvrdí, eh, my nechceme, aby z eh, těch prvních pět minut eh, jak si snižovalo požadavky, protože my tady měříme zvláště první 300 vteřin a pak ten zbytek. Čili není pravda, že ta metoda není dostatečně přísná. Čili my to skutečně takto bereme pro jízdu ve městě. A další eh, metoda, takzvaná metoda 2.8, tam šlo o možnost separátní výpočtu toho studeného startu a potom provozu za tepla. A pak eh, také jejich eh, jaksi vážený součen nebo vážený zápočet. My jsme tady také Eh, měl několik studií o tom, jak by bylo možné tu vzdálenost eh, eh, vzdálenost spočítávat a zjistili jsme, že to prostě nejde, že někdy to trvá 7 km, někdy 46 km ta zahřívací fáze. Čili tato metoda nakonec se ukázala jako nedůvěryhodná, takže jsme šli tedy na tu první metodu, kterou jsem popsala dříve. Čili těch prvních pět minut. Důležitá eh, okolnost, kolem se týká, která se týká toho studeného startu, tak jsme také zavedli teplý start a to eh, je vlastně taková, takové poučení z toho emisního eh, skandálu. Máme případy, kdy některé, některá vozidla mají větší emise, když jsou motory zahřáté, eh, což je poněkud eh, jaksi nelogické. Takže proto jsme eh, tady řekli, že alespoň jeden to jedno to měření musí být s teplým startem, tedy se zahřátým startem. Další jsem hovořila o regeneraci. My zde máme filtry a další součást výukové soustavy, které musí regenerovat a dá se říct, že ty regenerační emise jsou potom daleko vyšší než eh, u normálního provozu. Čili my jsme i toto započetli, to, to, to, to regenerace, tím jsme tam dali eh, nějaké konkrétní eh, koeficienty. Čili v podstatě jde o to, abychom velice přesně také vzali v úvahu tento regenerační režim. Čtvrtý prvek, hybridy. Samozřejmě eh, bylo jasné, že musíme také se zaměřit na chování eh, hybridů eh, za různých provozních podmínek a opět dilematem byla vhodná vyhodnocovací metoda, poněvadž ta současná vyhodnocovací metoda zase není úplně nejlepší. Čili my jsme nakonec zvolili metodu, která srovnává celkové NOx proti CO2 během celého cyklu. A důležitým prvkem, ještě posledním, je COC, eh, čili to je ta eh, certifikát eh, shody. My chceme, aby ten faktor shody byl pro každé vozidlo uváděn povinně a sledujeme tím tři cíle. Za prvé transparentnost, eh, spotřebitel má eh, informaci o tom, jak dobrý nebo špatný jeho vůz v tomto ohledu. A druhá věc eh, je to pobídka pro zlepšování. No a za třetí jde o porovnání výsledků, které uvádějí výrobci s výsledky nezávislých zkušeben. Čili to eh, si myslíme, že tedy eh, tady ta, ta, ta prohlášení o shodě, že to je vysoce transparentnostní eh, záležitost. Tak já už teď jsem hovořila příliš dlouho, Mm, myslím, že to je zatím asi tak všechno a pokud vás zajímalo něco více, tak samozřejmě dejte vědět. Děkuji vám. Děkuji vám za tuto prezentaci a teď zahájíme debatu. Paní Dali. Děkuji, pane předsedo. Díky komisi za to, že mezi nás přišla, řekla nám víc informací o tom, co se navrhuje. Myslím si, že se všichni shodneme na tom, že je důležité zavést robustní a efektivní testy v reálném provozu, abychom mohli hodnotit emise vozidel. A v tom ohledu je velice pozitivní míti skutečně reprezentativní testovací cyklus, který by měřil emise vozidel přesně a zajistil by, že se v reálném světě plní emisní standardy. Chci se zaměřit na dvě věci. Za prvé otázka pevných částic, o čemž jste mluvila. Podle mého názoru je jednoznačně pozitivní, že Evropská komise se snaží zavést do PEMS i měření pevných částic, ale podle mě je stále nejasné, zda ty, navržené nástroje budou řádně měřit všechny ty částice a všechny ty frakce těch částicových velikostí, které PEM stanovují, protože stále zde vidíme určitou mezeru, kterou potenciálně mohou výrobci zneužít, pakliže jak si budou produkovat spalovací systémy, které budou generovat větší množství menších částic, které se nepočítají. Takže chci, chci zeptat, zda PEMS a aktuálně dostupné zařízení skutečně zachycuje všechny velikosti pevných částic, anebo zda některé kategorie pevných částic budou neregistrované. A jaké má komise plány pro to, aby zajistila, že i ty nejmenší částice, které jsou tak nebezpečné pro naše zdraví, budou efektivně zachycovány. A nakonec, co se týká odpojovacích zařízení, to důvodní 23 ohledně odpojovacích zařízení je krokem správným směrem tak abychom zamezili zneužívání odpojovacích zařízení. Ale v tomto ohledu eh, to, že národní orgány budou zakládat svá hodnocení o těchto strategiích na harmonizovaných evropských směrnicích, zajistí, že ty národní orgány budou vynucovat řádným způsobem pravidla, která jsou v platnosti. A v tomto ohledu bych eh, se ráda zeptala na to, kdy komise předloží tyto harmonizované pokyny ohledně odpojovacích zařízení a zda to bude součástí testu RDE a zda to bude povinné pro národní homologační orgány a zda komise může potvrdit nebo vyvrátit, že ty pokyny, že ty pokyny založí na nejnovějších technologiích a že neumožní jaksi podřadné designy. Děkuji, pan Gerbrandy. Děkuji, pane předsedo díky komisi za eh, tuto prezentaci. Mám dvě technické otázky a jednu takovou procedurální. Nějak mi tady houká v mikrofonu, no, nevím. Eh, v první řadě, tedy otázka o pevných částicích a filtrech. Mám-li správné informace, tak filtry nejsou citlivé na teplotu. Fungují ať už je motor studený nebo horký. Zkrátka fungují jako filtr. Takže proč rozlišujete mezi studeným a teplým e, startem? To je tedy první otázka. Další otázka, ta se týká těch faktorů konformity, ať už tomu budeme říkat jakkoliv, víme, co tím myslíme. Tedy, že umožníme autům emitovat o 50% víc, než je legální limit. Eh, s PEMS a s touto nepřesností to znamená, že pokud použijete faktor konformity 1,5, tak jste přesvědčeni, že ty PEMS vlastně nejsou tak úplně funkční, protože tam je 50% nepřesnost. Vnímám toto správně? Je to ten důvod, proč jste zvolili faktor 1,5? Tedy je ta nepřesnost PEMS v oblasti pevných částí skutečně 50%? Protože to mně přijde poměrně dost. A nakonec má finální otázka, eh, to se týká technických schůzek o RDE, tedy té technické skupiny. My jsme před dvěma týdny obdrželi z komise seznam účastníků podle jmen a organizací, tedy účastníků na schůzích RDE od 18. května, 16. června a 8. září letošního roku konkrétně. Přičemž eh, počet zástupců průmyslu bylo více než 50% na všech schůzkách pracovní skupiny RDE. 24 43, 28 47 a 29 47. A já jsem si přečetl v tom seznamu účastníků, že členské státy do značné míry vlastně přítomny vůbec nebyly. E, třeba tam byly zastoupeny třeba dva, tři, čtyři členské státy. Vzhledem k tomu, že toto je skutečně politické téma, je to daleko víc než technická otázka, můžete mi vysvětlit, proč na těchto zasedáních pracovní skupiny RDE je více než polovina účastníků zástupci průmyslu? Děkuji. Děkuji vám. Pan Ekut? Děkuji. Má první otázka se také týká toho faktoru konformity. Já jsem se účastnil eh, předchozí výměny názoru, tam jsem byl opraven, takže musím použít správnou terminologii. Nehovoříme o faktoru konformity 1,5, eh, jako to bylo u NOx. Eh, tady mluvíme o pevných částicích. Ale vy říkáte, že to je faktor potřebný pro měření nepřesnosti ale ono to ve finále znamená to samé, ne? 50% toho limitu můžete vlastně přestřelit, můžete přestřelit od 50%, a ať už tomu budete říkat 50% faktor nepřesnosti, nebo tomu budete říkat faktor konformity, tak tím ten limit, který jsme odsouhlasili, měníte. Odsouhlasili jsme ho v kolegislativě. A tím Může automobilový průmysl emitovat víc, než kolik se v rámci legislativního rozhodování odsouhlasilo. To není faktor konformity, je to daleko delší, déle nazvaný faktor, ale je to těch samých 50%. A v tomto případě neexistuje žádný technický důvod, protože víme, že tím, že tam přidáme filtr, tak se dosáhne na ten nižší limit. Takže Teď vedete hrozně složitou technickou diskusi, máte kolem stolu všechny výrobce aut, o to, mluvíte o tom, jak jsou PEMS nepřesné, ale ve finále to je, toto to spočívá na základním rozhodnutí, implementujete filtr ano nebo ne. Proč to pro boha děláte? Já to skutečně nechápu. Které členské státy vás nutí to udělat? Rád bych to od vás slyšel. Proč se opět vydáváme tímto směrem, tedy že rozměrňujeme, rozmělňujeme ty standardy, které odsouhlasíme. Neexistuje technický důvod, stačí tam dát ten filtr. Je to skutečně tak složité? Já si to nemyslím, takže prosím, ehm, objasněte nám to. A e, samozřejmě e, beru na vědomí, že e, nemluvíme o faktoru konformity, ale je to zkrátka těch stejných 50%. Další věc se týká něčeho, co jste nezmínila, Jde tedy o proces eh, ohledně těch pokynů pro odpojovací zařízení. Můžete nám trošičku rozvést eh, to, jak jste na tom, co se dělá v této oblasti? Já si dělám trošku obavy, že opět spadáme do té samé evropské pasti, tedy tím, že definujeme všechno na technických výborech a tak potom, když je něco trošičku jiné, tak to najednou třeba už není odpojovací zařízení. Eh, teď už se o tom samém mluví protože e, například e, u Fiatu to přesně tak je, nebo termální okénko, to je takové to. A oni vždycky řeknou, no jo, ale to je definováno trošku jinak, tak to není odpojovací zařízení. A jak všichni víme, neexistují téměř vůbec žádné technické důvody, proč mít nějaký software, který vypíná nějaké systémy nebo něco takového podobného v rámci třeba, já nevím, čištění motoru nebo něco takového. Takže prosím, dávejme si pozor na to, abychom nespadli do té stejné pasti, že to všechno bude strašně technicky detailní a tím vlastně pomůžeme průmyslu, tím, že jim vlastně řekneme, co dělat smějí, protože podle pokynů budou vědět, že to a to a to už není odpojovací zařízení. A tak nás budou jenom dál vodit za nos. Děkuji. Děkuji vám. Paní Šerrier Pěrik. Děkuji, pane předsedo. Toto souvisí vlastně i s eh, tou klimatickou dohodou. A s manipulačním prostorem, eh, který jednotlivé sektory mají. Hovoříme o zařízeních, která jsou k dispozici. Eh, dodavatelé dodávají potřebné vybavení a limity je možné plnit. to zařízení PEMS jako takové je samo argumentem pro to, aby se faktor konformity stanovil na 1,0 až 1,5. A to 0,5, ten rozdíl tam, vlastně může sám o sobě vést k velkým nepřesnostem. Zařízení, která jsou k dispozici na trhu už teď, zvládají eh, vlastně faktor konformity dokonce pod 1,3. Takže já si myslím, že je potřeba učinit určité pobídky a ještě zlepšit testovací systémy. Je potřeba ty požadavky začlenit do předpisu, abychom se mohli zbavit těch nepřesností stávajících systémů PEMS a redukovat tuto marži faktoru konformity. My jsme to konec konců všichni slíbili v, tě, v rámci klimatických cílů. Děkuji. Pan Dance. Děkuji. Bas mi tak trochu vzal vítr z plachet. Eh, ale myslím si, že je potřeba nazývat věci pravým jménem. Mluvíme-li o faktoru konformity 1,5, no tak to je zase to samé, pořád dokola. Jedna otázka, kterou, na kterou jsem se chtěl zeptat já, je procedurální. Proč opět máme nějaký odhad komise k tomu, jaká je tolerance u současných technologií, eh, který odhad je tedy daleko níže než ten faktor konformity, který napak nakonec máme. Ten vlastní odhad komise je něco kolem 30%, pokud vím, u vybavení, u zařízení PEMS, takže nechápu, odkud se vzalo to 1,5. Můžete nám prosím říct, které členské státy tlačí na těch 1,5? A potom také na základě toho, co říkají výrobci katalyzátorů, tedy že v oblasti pevných částic se můžeme dostat dokonce pod faktor 1, no tak k tomu už skutečně nemám slov. Tak prosím, řekněte nám, co se tady vlastně děje. Potom druhá otázka k tomu studenému startu. Proč potřebujeme eh, 30 sekund říká řečník, než se auto zahřeje, to mi nepřipadá moc jako studený start. A e, ten nulový přístup je to prostě pětiminutová alokace za delší období. Nerozmělňuje to tak trochu dopad ten studený start? Až do míry, kdy vlastně není vůbec směrodatný. A za třetí, a pokud vím, tak se na to ptala paní Dali, ohledně těch malých částic. Pokud se soustředíme pouze na ty nejmenší částice, nepodporujeme náhodou e, řešení pouze těch podružnějších zdravotních problémů a vlastně neděláme, ne, nemáme žádnou nemáme žádnou e, pobídku pro řešení těch problémů těch částic, které se dostávají ještě hloub do lidského těla. Děkuji, pan Turms. Děkuji, předsedo. Já si velice dobře vzpomínám, kdy nás navštívili lidé z EPA. Eh, bylo to relativně po vypuknutí VW Gate neboli gate. Eh, já jsem tehdy věřil, že eh, emise v reálném provozu a přesné definování co a jak povede ven z toho začarovaného kruhu těch triků ale EPA nám řekli přesně to opačné. Řekli, že v momentě, kdy všechno detailně definujeme, tak otevřeme dveře podvodníkům, cycle beatingu a odpojovacím zařízením. A to je přesně ten důvod, proč v USA EPA má plnou pravomoc k tomu, co a jak budou kdy testovat. A my tady jdeme úplně opačným směrem. Máme v USA orgán, který testuje několik desítek nespecifických detailů, aby neumožnil průmyslu je přechytračit. A my děláme pravý opak. Prosím, dejte mi jakoukoliv záruku, že se do té pasti nedostaneme. Druhá otázka směřuje na Audi. A opět jsme v té milé situaci, kdy je to kalifornský úřad, který zjišťuje eh, nějaké fígle evropské firmy. V Kalifornii a vozů Audi jezdí velice málo. Ehm, u nás je to stovky tisíc, snad ne miliony těchto aut, tedy v Evropě. A komise neříká vůbec nic. Z komise neslyšíme nic. O Audi se nemluví Tedy alespoň v Evropské komisi. V Kalifornii ovšem ano. E, můžete nám to nějak vysvětlit? Mluvíte třeba s Kaliforniany? Hodláte s tím něco dělat? Děkuji mnohokrát. Děkuji. Tak, e, další žádosti o slovo nemám. Takže dávám slovo komisi, která může reagovat. Děkuji. Děkuji za všechny otázky. Musím říct, že eh, mě ty komentáře, ty pochybnosti nepřekvapily. Myslím si, že eh, tato diskuse do značné míry, respektive to milie té diskuse, eh, se tak vrací k balíčku RDE 2. Já to chápu, protože ta diskuse u RDE 2 se ubírala asi trošičku jinak než u RDE 3 a RDE 4, ale chápu vaše obavy. Musím rovněž říct, že eh, to bereme velice vážně, že práce na tomto balíčku probíhala eh, podle našeho nejlepšího vědomí a svědomí a co nejtransparentněji. Výsledek, který jsem vám popsala, není pouze výsledkem technické komise výboru, je to společná práce nevládních organizací, vědeckých institucí, průmyslu a členských států. Takže to není jenom nějaká technická komise někde v koutě v komisi, která by si vymyslela nějaký návrh, který vůbec nesouvisí s tím, co se děje ve světě. No a teď tedy k vašim otázkám a komentářům. Omlouvám se, pokud něco vynechám. Nejprve tedy otázka velikosti částic. Ano, to je velice důležitá otázka. My si uvědomujeme, že momentálně mluvíme pouze o částicích 23 nanometrů. Nicméně taková je dostupná technologie. Není to jenom kvůli tomuto návrhu. Jsme si uvědomili, že musíme jít ještě dál, že musíme být náročnější co do velikosti. Práce na úpravě této metodiky začala už před dvěma lety v Ženevě. Takže na tom pracujeme, víme o tom, že s tím jsou problémy a že se musíme posunout dál při řešení tohoto problému. A už před časem jsme na tom začali pracovat. Budeme v tom pokračovat, jakmile budou nějaké výsledky, a já nedovedu říct, jestli to bude za rok nebo za dva, tak vám to řekneme. A bude to v legislativě. Tento návrh reflektuje maximál, maximum, co můžeme zajistit co do konkrétních velikostí částic. Dál. Ty pokyny. Já se tomu nevyhýbám, ale přetáhla jsem na úvodu. Nicméně zeptali jste se na to, tak vám to řeknu. Na těch pokynech pracujeme a opět nejen my eh, v Avenue Odergem 45 eh, spolupracujeme na těch pokynech s kolegy z JRC, to znamená s vědci. Eh, řešili jsme také praxi v legislativě USA, řešili jsme to, co se děje, analyzovali jsme možné případy použití odpojovacích zařízení na základě toho, co se děje v Evropě za posledních 12 měsíců a jde zhruba o toto. Nehodláme, jak už tady zaznělo, měnit základní pravidla k odpojovacím zařízením. Jsme přesvědčeni, že legislativa také tak je dostatečně jasná. Co je potřeba, je zajistit, že ten proces u homologačních orgánů bude probíhat náležitě tak, aby docházelo ke stejné interpretaci ve všech zemích, abychom neriskovali nějaké mezery, Tedy, že někdo bude něco hodnotit tak a druhý onak. Jinými slovy, připravujeme velice konkrétní procedurální pravidla. E, jsme přesvědčeni, že jsou dostatečně jasná co do zákazu e, a nebo výjimek. Rovněž chceme mít takový rolovací seznam možných odpojovacích zařízení. Co to je, co lze nazvat odpojovacím zařízením, jaké to má parametry a tak dále. To bude otevřený seznam, Samozřejmě nelze vyloučit, eh, že eh, představivost a inženýři se začnou ubírat směrem, který nám zůstává zatím skryt, ale ta práce pokračuje. Rádi bychom ty pokyny měli hotové do konce roku. Jsme přesvědčeni, že odkaz na strategie na ochranu motoru, což už je součástí druhého balíčku RDE, Eh, takže toto společně s těmi pokyny by mělo být i dostatečné pro správné hodnocení eh, strategií na ochranu motoru a eh, dostačující k předcházení odpojovacích zařízení. Jinými slovy, že bychom nazývali odpojovací zařízení odpojovacími zařízeními. Co se týká citlivosti filtrů k teplotě, to budu muset poprosit tady kolegyni, aby to vysvětlila. Ale ještě předtím bych se vrátila k těm otázkám týkajícím se faktoru kon- konformity nebo té marže, nebo ať už tomu říkáme jakkoliv. Myslím, a opět odkazuji na to, co jsem říkal na úvod, pokud by neprobíhala diskuse o tom druhém balíčku RDE, asi by nikoho nepřekvapilo, že máme něco jako marži nebo manévrovací prostor pro to vybavení, které měří emise v reálném provozu, ať už je to NOx, nebo eh, ať už jsou to oxidy dusíku, nebo pevné částice, nebo cokoliv jiného. Chcete-li tomu říkat faktor konformity, fajn, říkejte tomu tak, ale tady to není to, o čem se mluvilo na začátku roku. Ty přístroje jsou nové, a někdy se chovají lépe, jindy se chovají hůře. E, záleží, kam je dáte. Podle toho to zařízení může ukazovat různé hodnoty. Taková je jeho podstata. Pan Gerbrandy se ptal, zda se to týká toho vybavení, zda to vybavení je adekvátní. Ano, my jsme podnikli společně s JRC tří let studie ohledně PEMS a ty studie jasně ukazují, že možnost měřit pevné částice existuje, ale že aktuálně dostupná zařízení nejsou dokonalá. 0,5. Je to příliš nepřesné nebo velmi přesné nebo co? Je to dokonce snad pod tou hodnotou, kterou jsme měli do toho začlenit, protože u té hodnoty 0,5 jsme porovnávali výkonnost těch zařízení laboratoř od laboratoře, porovnávali jsme PEMS v laboratoři s jinými nástroji v laboratořích. Eh, samozřejmě eh, nelze ignorovat, že se eh, liší okolnosti řízení, okolnosti kvality paliva, že každá cesta je trochu jiná. Zkrátka, my jsme to navázali kolo na, na kolo a je to takový průměr, na který zkrátka musíme dosáhnout. Vůbec nejde o změnu regulačních limitů. Ty jsou takové, jaké jsou. Neměníme je. Třeba za rok dosáhneme na 0,3, 0,2 můžeme dosáhnout třeba za dva roky. Ale o to nejde. Šlo o faktory konformity, které zahrnují i jiné prvky než to vybavení jako takové. Jiné vysvětlení neexistuje. A opět, není to komise, kdo přišel s tou myšlenkou. Vůbec ne. Tři roky jsme to, tři, jsme to studovali. Nejde o to, že vám výrobci katalyzátoru řeknou, že existuje nějaké vybavení, které měří pod 0,1. No dobře, ale existuje také vybavení, které měří s 300% nepřesností. To nám také říkali. Takže má-li to být vědecky robustní, eh, máme-li mít argumenty, které podporují nějakou možnost, no tak jsme nemohli zvolit tu možnost eh, těch, toho, eh, té 300% nepřesnosti, ale ani tu možnost 0, jaksi, ani tu možnost 10% nepřesnosti. Museli jsme najít nějakou zlatou střední cestu a podle jaksi těch dokladových materiálů jsme zjistili, že 0,5 je právě ta hranice, kterou musíme zvolit. Co se týká té procedurální otázky a organizace práce, máte pravdu. Proběhly schůzky, jako vždy, kde byl zastoupen průmysl vysokým počtem, ale přijít tam může kdokoliv. Pokud, ta, pokud by tam chtělo přijít eh, hodně nevládních organizací, tak by to by také bylo fajn, kdyby se tam chtělo připojit 50 eh, nevládních organizací, no tak ten seznam není nijak omezen. Může přijít opravdu kdokoliv. Zveme všechny, ale nemůžeme nikoho nutit. A nebo nemůžeme naopak nikomu říkat, aby nechodil na ty schůze. Ale jde o něco jiného. Je potřeba ty schůze řádným způsobem řídit, dát všem slovo, aby se mohli vyjádřit a učinit příslušné závěry. A jsme přesvědčeni, že k tomu také došlo. Co se týká toho komentáře o participaci dvou nebo tří členských států, nezapomínejte prosím na jednu věc. Členské státy diskutují a myslím, že dokonce čtyřikrát diskutovali tento návrh v kontextu TCME. To znamená v kontextu stálého výboru kde představujeme návrhy a diskutujeme s členskými státy. Takže i členské státy jsou součástí těchto diskusí, nejsou to jen dva nebo tři členské státy. Ty členské státy, které přišly na pracovní skupinu, jsou ty, které na to měly eminentní zájem a pomáhali nám eh, sepisovat ta pravidla, což je naprosto normální, ale prosím, neobávejte se, členské státy do toho byly začleněny od začátku až do konce. Yes, well, on 30 seconds, uh... K těm 30 sekundám, jestli je to dlouhá doba nebo ne, podle mě to je součástí definic a definice měnit nemůžeme, tak eh, to je mezinárodně definované a my se těch pravidel jenom držíme. A potom tady byla jedna zajímavá otázka, jestli eh, tady máme moc podrobností nebo málo podrobností. jestli můžeme provádět nezávislé testování. V tom s vámi souhlasím, ale jak dobře víte, dnes musí legislativa určité věci definovat určitým způsobem. Komise v tom má omezeně možnosti. Proto jsme také předložili ty pokyny pro typové schvalování. Jestli si myslí, že by se mělo provádět testování zhody, tak s tím my souhlasím a tím bychom také mohli podpořit ten váš postoj. A eh, v tom s vámi naprosto souhlasím. Ano, teď eh, je to tak, že to není součástí toho rámce. A na závěr bych chtěla tu otázku o částicích a teplotě přenechat své kolegyně. Děkuji. Já musím říct, že jsem byla tou otázkou překvapena, protože tady je asi určité nepochopení toho, co ty filtry eh, benzinové mohou dokázat a co ne. Je pravda, že existuje filtr, který může něco zachytit, ale pokud eh, motor vypouští velké množství těch částic, tak ten filtr zachytí jenom část eh, těch částic. Některé jdou dál. Potom jsem byla překvapena, Eh, že máte informace o tom, že ty vozidla vybavené TPF eh, eh, mají výkonnost 1, 1 x 10 na 11. A v některých případech je možné to zvýšit několikrát, když to zkombinujete s daty, která máme o těžkých palivech, paliva, která jsou na trhu, ale ne, nejsou moc rozšířena, možná představují třeba 5% evropského trhu, tak to by mohlo zase navýšit eh, to množství o 4%. Takže bychom se tady mohli dostat už nad 8x 1 eh, na 11. A čímž by se překročil ten limit euro 6. že si řekněme, že bychom mohli dovolit pouze tolik, kolik to zařízení dokáže změřit, pokud bude měřit stejné věci. Takže se vem, můžeme vzít vozidlo v laboratoři, v laboratorních podmínkách. Můžeme provést celou řadu testů různých takových vozidel a v některých případech ta přesnost bude na 50%. Těch 30% eh, to zařízení, které bylo použito, eh, Eh, není typické, to se hodně eh, poruchalo při té teplotě. Takže to nemůžeme aplikovat eh, pro jako konsistentní způsob. A to je všechno. Děkuji. Je tady nějaká dodatečná otázka? Neodpověděla jste ohledně Audi? Jste v kontaktu s kalifornskými orgány? V této věci nejsme v kontaktu. Ta věc se objevila teprve včera večer, takže jsme s nimi v kontaktu nebyli. Ale jsme v kontaktu s EPA, vždycky se vyskytne něco podobného, tak se na ně obracíme. Děkuji za vaše odpovědi, za to, že jste dnes se mohli přijít a teď můžeme eh, přejít eh, k dalšímu bodu, to je námitka podle článku 116 řádu obnovení schválení účené látky Bentazon. A chtěl bych poprosit všechny kolegy v sále, aby nám umožnili pokračovat ve schůzi. Naše schůze ještě neskončila. Pokud opouštíte sál, tak prosím, tak učiňte v tichosti. A já dávám slovo panu zpravodovi, panu Pocovi. Yes, thank you, chairman. Thanks to... Děkuji, pane předsedo, a děkuji také za to vaše ohleduplnost. Musím říci, že už mám plné zuby těch námitek, ale v tomto případě jsem nemohl jinak. Tady opět eh, diskutujeme o námitce podle článku 106 jednacího řádu, týká se to aktu přenesené působnosti komise, jde tady o účinnou látku, eh, která se používá v přípravcích na ochranu rostlin, je to bentazon. To se používá eh, běžně v zemědělství proti plevelu. Tento, tato látka pentazon má velký potenciál proniknout do spodních vod a velmi často, anebo je to eh, často odhalovaný eh, pesticid, podle údajů, které máme k dispozici, a podle žadatele samotného je to situace, která se vyskytuje v celé EU. Tato sloučenina je nebo především eh, může být endokrinním eh, disruptorem. V tomto případě opět eh, komise nevyhověla všem ustanovením nařízení 1107 lomeno 2009 a nesplnila podmínky článku 1.19 smlouvy o fungování Evropské unie. Návrh nařízení navrhoval schválit pentazol až do 31. ledna 2032, tedy bylo to maximálně možné období této 15-leté eh, schválení by mělo proběhnout bez toho, že komise nemá údaje, které by potvrzovaly bezpečnost používání pentazolu. A stejně tak ty informace od žadatele požaduje. Tato praxe které se říká schvalovací potvrzení nebo potvrzení o schválení umožňuje uvést látku na trh předtím, než je vyneseno rozhodnutí. Rozhodnutí Evropské ombudsman z 18. února 2016 do 12. 2013 o eh, schvalování eh, pesticidů volá nebo vyzývá komise, aby s tímto postupem přestala. Komise eh, do značné míry přijalo toto vyjádření ombudsmana, ale nejedná podle toho, no podle svých slibů. A teď jsme toho svědky opět. Závažnost této námitky možná není až tak vysoká jako u glyfosátu, ale já si myslím, že je potřeba dodržovat stávající legislativu. Jinak se ocitneme v situaci, kdy schválené látky budou zhledány nebezpečnými. Nebo budou porušovat stávající legislativu. A podle mě bychom neměli schvalovat eh, aktivní látky na období 15 let předtím, než máme hodnocení rizik, předtím, že máme hodnocení kontaminace spodních vod. Předtím, než je zhodnocen potenciál eh, potenciálu být endokrinními disruptory a další testy, například ekotoxikologie. Doufám, že eh, mě kolegové podpoří v této námitce a že komise stáhne svůj návrh a předloží nový teprve, až budou všechna ta data k dispozici. Děkuji vám. A můžeme eh, dát slovo dalším, panu Járovi jako první. Děkuji. Já jsem eh, rád, že tady jde o akřenesené působnosti jsme tedy nepřímo do toho zapojeni. Ta eh, hlavní práce nebo spolupráce proběhne mezi radou a komisí. Potom eh, je tady to, co chci uvést jako expert na zemědělství, je to dvojí rozhodování, nebo to, že je možné říct, že pouze ta látka je dobrá nebo špatná. Víme, že v životě ty věci se nacházejí někde uprostřed. Bylo tady eh, řečeno, že i látky eh, v eh, kávě mohou být endokrinními disruptory. Nemůžeme zakazovat pití kávy. Znamená, že ne vždycky se to odvíjí od té dané látky, ale od jejího používání a od její koncentrace. To znamená samozřejmě, že nemusíme o tom dlouho diskutovat. Měli bychom se podívat především na to, jak se bentazon v zemědělství používá. A já myslím, že to ještě neznamená nutně, že by se to mělo zakázat. Je potřeba více upřesnit eh, způsob té aplikace. Ta látka samostá je eh, látkou na ochranu rostlin Znamená, že některé eh, rostliny to chránit může, ale některé ne. A potom je potřeba diskutovat o jejím používání, ale já si myslím, že při přiměřeném používání, při dodržení všech eh, omezení, by eh, tento postup, tento postup není oprávněný, to je velmi krátké, takže já odmítám tuto námitku. Děkuji, paní Gerling. Děkuji, pane předsedo. Já ráda slyším, že pan Poc už má plné zuby těch námitek, protože já musím říci, že já už to začínám mít plné zuby, aspoň eh, těch reakcí. Chtěla bych znovu zopakovat to, co už jsem tady řekla mnohokrát. Nemůžeme neustále argumentovat tím, že komise překračuje své prováděcí promoci, protože se nám líbí obsah těch eh, to návrhu. Víme, že komise může provádět tyto pravomoci přesně tímto způsobem. Takže z hlediska procedurálního bychom neměli namítat tím e, e, tyto postupy, tím, že neustále opakujeme, je zesměšňujeme a myslím, že e, někdy v určitém okamžiku lidé to, tomu přestanou naslouchat. Ale teď k tomu samotnému obsahu. Některé těmi podrobnosti v tom návrhu nařízení nesouhlasím, nebudu tady uvádět, ale chtěla bych tady říct jednu důležitou věc. A sice to, eh, to jednu věc, kde eh, ombudsmanka je citována a podle mě nesprávným způsobem. Eh, v tom svém závěru ona totiž říká, cituji, že tento postup by se měl používat restruktivně pouze v těch odůvodněných případech. Ona říká, že by se to mělo přestat používat. Ona říká, mělo se to používat opatrně. Takže si myslím, že se, eh, to tady se to je nepřesně, když se říká, že by eh, podle ní, že by to mělo přestat. Eh, tak říká, že by priorita měla být věnována chybějícím informacím předtím, než je vyneseno rozhodnutí o tom schválení. Tím se dostávám k dalšímu bodu. A sice, že to, ten logický závěr, který následuje tím, že tento postup Eh, by měl eh, porušovat eh, pravomoci komise, neplatí, protože ta data, která se v tomto případě předkládají, se týkají toho způsobu používání, který souvisí s endokrinními disruptory. A já bych chtěl připomenout, že tento nedostatek byl shledán už eh, v minulosti a teď jsme eh, situaci, kde bychom to měli nově definovat. Ten postup eh, pořád probíhá, nikdo neříká, že by se to nemělo dělat, ale já si nemyslím, že bychom jakoukoliv žádost pro opětovné schválení měli spožďovat s tím, že musíme si počkat na to rozhodnutí ohledně disruptorů pokud něco necháme projít, hodně lidí se to myslí, na 15 let, tak to nemůžeme moc se zastavit. A přesto i tam, kde se ukončí práce na ED, tak je možné stáhnout produkt. Jsou tady postupy, které to zajišťují, aby se to roztáhlo. Neznamená to, že bychom se měli obávat opětovného schvalování některých látek. A vzhledem tomu, že dáme žádná data, která by říkala, že by se to nemělo znovu schválit, tak to není. Není to tak, že bychom měli přerušit eh, tu autorizaci některých látek, dokud nebudeme mít informace o endokrinních disruptorech. To může trvat řadu let. A nemůžeme čistě stahovat látky z trhu, pokud víme, že jsou užitečné a že tady nemáme informace o nějakých problémech eh, a měli, a eh, nějak to ne, narazí na zásadu předběžné opatrnosti. Děkuji, pan Gerbrandy. Děkuji, pane předsedo. Aby byl upřímný, tak eh, nemám hotový úsudek jako další kolegové. Abych se rád vyslechl komisi, aby nám vysvětlila, proč přijali to rozhodnutí. Děkuji. Pan Ho- Paní Hoken. Děkuji. Pane Pocit, děkuji za vaši námitku. My s vámi eh, souhlasíme. Nejde tady jenom o endokrinní disruptory, kde ta data nejsou Komise například uvádí, že toxicita ještě nebyla také ukončena. Proč tedy máme ten, eh, tu zásadu předběžné opatrnosti v Evropě? Je evidentní, že ten závěr ombudsmana eh, tady není předmětem sporu, nebo by neměl být předmětem sporu. Ona říká, že tento, tyto praktiky by měly skončit. A že potřeba získat ta data ne všechny eh, státy ombudsmany mají, ale že evidentní, že eh, udělení souhlasu na 15 let, pokud skutečně nevíme, jaký je dopad, tak tím se podkopává stav životního prostředí, lidské zdraví, ale také důvěra v komisi. protože eh, komise je ve slabším postavení. A pořád se to opakuje a občané nám potom nedůvěřují, protože nebereme naše vlastní zásady, naše vlastní legislativu dostatečně vážně. Takže já eh, doufám, že se nám podaří získat většinu pro tuto námitku. Děkuji. A teď si můžeme vyslechnout komisi. Máme tady profa Šlua za komisi. Uh, Děkuji, pane předsedo. Já bych eh, eh, vám rád odpověděl. Ne, nejsem tady poprvé, pokud se týče protestu nebo eh, návrhu a rezoluci. Takže bentazon se v současné době obnovuje a jde tedy o obnovení eh, posouzení pro 2017. Eh, my jsme měli první debatu eh, s Českým zemním a regulačním výborem a já bych chtěl říci, že ten proces schvalování je dvoustupňový na evropské úrovni jde o schválení látek a e, pak tedy české země autorizují prostředky na ochranu e, rostlin. Náš návrh e, vyjadřuje konkrétních obavy, pokud se týče pozemních vod, endokrinních disruptorů, ale také otázka eh, některých dat, která eh, potvrzují eh, povahu. Takže nejdříve ta potvrzující data. Ombudsman, a tady opakuje paní Gerling, nepožádal, aby komise přestala používat confirmatory data v procesu svalování. Nýbrž v rozhodnutí hovořil o koncepci konfirmatorních dat na základě předchozího základního aktu, to byla e, e, směrnice 9141, e, čili 4.1.4 mm, e, A A e, tady tato směrnice nemá žádná ustanovení pro konfirmatory data. Tato koncepce nicméně je nyní e, v nařízení 1107, kde se ovšem neříká nepoužívejte eh, confirmatory data, nýbrž umožňuje jejich používání ve dvou případech. Za prvé, pokud se vyskytnou nové požadavky, eh, které vznik, vy, vy, vzejdou z eh, vyhodnocovacího procesu po předložení žádosti. A druhý případ je, kdy můžeme konfirmatory data použít v případě nových vědecko-technických poznatků, eh, které se objeví v, proces, v procesu hodnocení. A my rozhodnutí ombudsmana bereme samozřejmě naprosto vážně. Druhý bod, endokrinní eh, disruptory. Eh, tady eh, možná ne, nemusíme úplně říkat, že endokrinní mod X není úplně totož jako endokrinní disruptory. Máme tady koncept požadavků konfirmatorních dat v souvislosti s endokrinními disruptory, abychom zjistili, jaký je potenciál eh, efektů eh, s působenými endokriny tyto požadavky pro konfirmatorní data eh, proběhly přes EFSA při klasifikaci eh, bentazonu jako kategorie Reprotox 2. Bentazon byl klasifikován už dávno eh, podle nařízení o CAP, přičemž tato klasifikace neobsahuje ustanovení o reprotoxicitě. Eh, ta eh, provádí potom ECHA a pan eh, Dancer nám o tom už dnes něco řekl v souvislosti s jinými látkami. Nařízení CAP nemá žádné klasifikace pro bentazon a reprodukci. A tedy ta klasifikace jako reprotox, jak to navrhuje EFSA, eh, nebyla opřena o dostatečná data, která by dokázala endokrinní činnost bentazonu. Z tohoto důvodu eh, také ovšem došlo k eh, vzniku nových vědeckých poznatků v průběhu našeho procesu a také proto komise požádala žadatele, aby předložil další data, se kterými mohla EFSA pracovat do roku 2018. Další aspekt, eh, který spochybňuje bezpečnost této látky, eh, byl potenciál eh, bentazonu vymývání do podzemních vod v případě eh, nevhodného použití. Žadatel požádal žádost, eh, kde eh, překládá řadu vhodných použití, typických použití a potenciál na znečištění podzemních vod podle takzvaného fokus modelu Eh, bere v úvahy eh, různé podmínky a různé půdy. Eh, čili nema, není to nic specifického pro konkrétní region nebo pro konkrétní půdu. Je to skutečně velice detailní model. Když se použil tento model, při posuzování rizik. E, e, vyšly z toho několik e, typů používání. Třeba používání 960 gramů na hektar se identifikovalo jako bezpečné. A až po 160 gramů na hektar bylo to bezpečné pro všechny typy použití. A takže sedm z těch devíti druhů použití používáme, eh, považujeme za bezpečné. Schválení látky eh, žádá, aby členská země eh, při schvalování produktů pro ošetřování rostlin se zaměřil zejména na nebezpečí pro podzemní vody. A pokud některý eh, členský země dojde, nějaká členská země dojde k závěru, že je zde nepřijatelné řešení, nepři, ne, eh, nepřijatelné nebezpečí, eh, nemusí dodržet princip vzájemného uživa, uznávání. Takže v implementačním aktu se komise domnívá, že nepřekročila své pravomoci a také jsme použili eh, koncepci konfirmatorních dat v souladu s legislativou a také jsme se neprohřešili proti rozhodnutí ombudsmana, ani jsme neporušili princip předběžné opatrnosti a tudíž máme právo eh, navrhnout eh, obnovení povolení pro bentazonu jakožto pro bezpečné použití. Děkuji a ještě na závěr jednou pan Pocné zpravodaj. Děkuji, pane předsedo, jenom vteřinka. Já bych ke, ke kolegům řekl, že já nejsem proti vašim argumentu, vadí mi 50, těch 15 let a způsob autorizace. Já eh, ne, diskutuji a nenamítám proti eh, čemukoliv v zemědělství. Ano, samozřejmě jednoho dne tato látka může být eh, schválována, ale ne takto a ne na dobu 15 let bez těch dat, která by nám řekla, eh, že je tato sloučenina bezpečná. Já to skutečně beru velmi vážné, tady se nemusíte obávat a já chápu eh, různé pohledy na věc. Eh, vy preferujete tu, řekněme, americkou cestu, to znamená eh, založení, tedy vycházíte z možných rizik, já vycházím z principu předběžné opatrnosti a to je ten rozdíl mezi námi. Komisi bych chtěl jenom poděkovat za to, že moje obavy potvrdila. To je všechno. Ano, děkuji. To znamená, že naši debatu můžeme uzavřít. Hlasování ve výboru bude 8. listopadu a nyní můžeme uzavřít dnešní zasedání a uvidíme se zítra. Děkuji vám.